Vidím, že všichni členové, které potřebujeme na pojednávání prvního bodu, tady jsou. Dnes bohužel nemáme tlumočení do danštiny, malteštiny, chorvačtiny a galštiny. Mm, a musíme se zaobírat doporučeními koordinátorů týkající se nominace zpravodajů. Pan Kor FDD byl jmenován zpravodajem pro registrovaná vozidla v Portugalsku. Eh, souhlasí výbor s doporučením výboru, nevidím žádné námetky, takže ano. Eh, potom, co se týče aktů přenesené pravomoci, mám tady novinky ve třech oblastech. Eh, usnesení z 13. prosince 2017, co se týká dodání Sri Lanky a Tuniska do přílohy 1, poté, co se rozšířila pozměňovací lhuta a po připomínkách z výboru Libe, eh, tak byl zahájen písemný postup a většina koordinátorů Libe eh, se dohodla pracovat pouze v angličtině 23. ledna v pět hodin uplynula pozměňovací lhůta. Společné zasedání výboru se bude konat 29. ledna od 10.30 do 9 a bude se hlasovat. Rovněž tak, abychom zabezpečili možnost hlasování na plenárce v únoru. 16. ledna Evropský parlament obdržel mm, nařízení týkající se pravidel aplikace směrnice 2008 týkající se specifikace prvků, které je třeba zohlednit při digitálním trhu, při rizikovém řízení a zabezpečení sítě a informačního systému. Základní akce týká opatření vysoce úrovňové bezpečnosti a ještě jedno oznámení. 16. ledna obdržel Evropský parlament rozhodnutí komise definující seznam, který musí být schválen žadateli. To se týká Bangladeže, Etiopie, Tajska a Zambie. A e, to se dozvěděli všichni členové výboru, máte to ve svých podkladech. A co je ještě důležité, budeme elektronicky hlasovat dnes v 11 hodin, takže prosím, obezpečte se, že máte své hlasovací lístky. A nemáte-li žádné námitky k zápisu, tak eh, z 6. října a z 8. listopadu považujeme zápis za schválený a teď můžeme překročit k našemu pořadu. Vyslechneme si prezentace návrhu zprávy týkající týkající se delegace ad hoc pana do Malty, která se konala 13. listopadu, pardon, od 30. listopadu od 1. prosince. A dovolte, abych tady přivítala zástupce výrobu pana a také zástupce ministra z Malty, který se účastní této diskuze, byl tady pozván, ale právě jsem se dozvěděla, Právě jsem se dozvěděla, že máme mezi námi i další hosty, které srdečně vítám a také eh, vyslovuje svou nahlubší soustra příslušníkům rodiny zavražděné novinářky, kteří jsou mezi námi. Takže zahájíme naše práci. Jak víte, tato mise byla organizována jako follow-up po rozhodnutí koordinátora a žádosti konference předsedů. Konference předsedů rozhodla, že ad hoc delegace se stávající z osmi členů a zastupující jednu každou politickou skupinu, především výbor LIBE, a výboru vyšetřování praní špinavých peněz a vyhýbání se daním tam byly zastoupeni a já okamžitě dám slovo paní Gomeš, která předsedala delegaci, aby nám představila výsledky této cesty a prosím pěkně, um, dodržte čas 10 minut, protože máme příliš málo času a potom dostanou slovo koordinátoři a další členové na dvě minuty. Já budu velice přísná, budu dbát na dodržování času, takže paní Gomez máte slovo. Děkuji vám. Paní předsedkyně, nejprve dovolte, abych přivítala mezi námi pana ministra, to je přesně to, v čem chceme pokračovat, abychom hovořili ze zástupci orgánů z Malty, abychom mohli vyjasnit celou řadu záležitostí, které je třeba vyjasnit. Všichni, kdo si přečetli tuto zprávu, to jistě vidí zpráva je popisná, vlastně vyjadřuje všechno, co jsme tam prožili. Dovolte, abych také přivítala mezi námi tři syny paní Dafny Karona Galicie a také se připojuji ke slovům hluboké soustrasti na adresu rodiny. Ta zpráva je poměrně zevrubná, Všichni velice dobře známe kontext, o čem jsme hovořili na Maltě. Samozřejmě naši členové se připravili, kladli otázky a dostávali odpovědi. A co je také důležité, je, že zpráva eh, ve druhé části eh, konstatujeme naše hlavní výsledky, takže já to teď nebudu celé předčítat. A také jsme vypracovali doporučení. Doporučení směrem k orgánům Malty, eh, doporučení k evropským gremím, protože samozřejmě to, čemu čelíme na Maltě, to se netýká jenom Malty nebo jenom nás, týká se to celé Evropské unie a sice takovým způsobem, že to má dopady také na náš postup v boji proti praní špinavých peněz, proti korupci a tak dále. Je to tedy záležitost všeobecných obav a je to záležitost všeobecné bezpečnosti. Mé stanovisko bude užitečnější, když budu konstatovat pouze fakta. Skutečnosti, které vyplynuly z těchto kontaktů, které jsme navázali na Maltě. Za prvé, jsou tam dva lidé, kteří byli vystaveni našemu výboru a kteří byli eh, předmětem eh, toho, co nazýváme jaksi veřejně eh, veřejné postavy a funkcionáři, dva z nich členové vlády, jeden z kabinetu premiéra a druhý ministr. To je skutečnost a e, na ně se nahlíží na Maltě jako na korupční lidi e, a nic se proti tomu neudálo. E, v rámci žalob ty žaloby Prokurátor nezahájil vlastně nic, pouze tedy určité šetření a teď to bude muset eh, nabrat na obrátkách, budou muset nasledovat policejní akce v těch pěti eh, soudních procesech. Dvě, dva procesy z nich dvě řízení byla zastavena ze strany malcké vlády. Eh, vedoucí opozice byl zastaven vládou a to se právě týká těchto politických funkcionářů, kteří byli zapojeni do Panama Papers a FIU zpráv. Samozřejmě to je další velmi tragická skutečnost je, že paní Daphne Caruana Galicia byla zavražděna a e, byla ona tou hlavní blogerkou, novinářkou, která vyšetřovala, zaobírala se korupcí a konfrontovala s tím někteří lidé, kterých se právě týkal skandál okolo Panama Papers. E, dva dny poté, co jsme opustili Maltu, podezřelí eh, z, ze zavraždění novinářky byli nalezeni, teď se nacházejí ve vězení a pak, když se nic nestane, budou předvedeni před soud a doufám, že bude možno jak si vyjasnit tu záležitost, protože je jasné, že lidé z toho pocítí kteří stáli za touto bombou, eh, nebudou asi chtít se nechat vyvět. Otázkou tady je, kdo zatím vším stál. Je trošku rušivé, že rodina si stěžuje, že nebyla nikdy informována ani o těchto záležitostech a některé aspekty týkající se eh, interakce mezi rodinou a vyšetřujícími soudci eh, nebyla vůbec zaručena, nebyla realizováno bývalý komisař, pan John Daly, evropský komisař John Daly, který byl donucen rezignovat, z, protože byl obviněn, byly vzneseny narážky eh, kvůli korupci, korupci navzdory tomu, že eh, byl velice podrobně vyšetřován OLAF a také vlastní, a vlastně malckými orgány, byl nikdy obviněn formálně a stal se poradcem premiéra a to je nesmírně významné, protože po těch interpretacích na Maltě, eh, že tady dochází k politickým sporům mezi dvěma hlavními stranami, no ale ona, tato osobná osoba patří na, na, na nacionalistické straně a stala se poradcem premiéra No, čili otázka je, proč nedošlo k žádným důsledkům, ale to je důležité právě. Další skutečnost je, že pan Ferry, který je hlavním oznamovatelem, s kterým jsme se sešli, eh, eh, byl bývalým policejním vyšetřovatelem, který byl propuštěn. A eh, díky současné vládě je to tak, že proběhly dva měsíce a navzdory našemu tlaku, který jsme se snažili vyvinout v našich rozhovorech, aby prostě tato osoba dostala ochrany, tak uplynuly dva měsíce a tento eh, pán stále ještě nemá statut oznamovatele. A další skutečnost je, že dochází k prodeji pasů, Eh, týkající se státní příslušnosti a máme, existují důkazy, že to je velice skorumpovaný obchod, jsou do toho zapojeny různé společnosti, eh, které, jsou to lidé, kteří jsou také zapojeni do odhalení v skandálu Panama Papers. Nemáme ještě seznam toho, co je s tím IP, protože na Maltě eh, Eh, je seznam lidí, kteří dostávají. Normálně existuje seznam lidí, kteří dostávají malcký pěs na základě toho, že jim byla udělena malcká státní příslušnost. Ale to tam teď není. My jsme požádali o ten seznam, ale ještě jsme ho nedostali. Další skutečností je, že tady je velice narušen vztah mezi Pilates bankou zapojenou do těchto šetření a azerbajdžanskými politicky exponovanými osobnostmi. Eh, mám další materiály, které jsem teď dostala, ještě jsem neměla čas projít. Všechny tyto dokumenty, ale jsem si jistá, že to ještě zanalizujeme. Skutečnosti je, že tady prostě to spojení je podezřelé business model banky je poměrně neudržitelný. To by nás mělo také znepokojovat, ale zejména by to mělo znepokojovat malckou vládu. No, Směrnice číslo čtyři proti špinavých peněz, eh, kterou měly implementovat členské státy od června minulého roku, stále ještě nebyla na Maltě implementována. Mohla bych odkazovat na řadu dalších skutečností, na e, případy jurisdikcí i v zahraničí proti maltským novinářům ale ráda bych řekla, že mám otázky a ráda bych položila, některé z nich budeme-li mít čas, zejména bych ráda položila otázky panu ministrovi, protože je velmi významné, že mezi nás přišel. A bude-li příležitost, skutečně bych ráda tyto otázky položila a ty souvisí s těmito skutečnostmi a také. Jsem zvědavá na odpověď, kterou tady dostaneme. Jedna otázka zní v tomto okamžiku tedy. Paní Dafne Kariana Galicia zveřejnila celý řetěz e-mailu 31. května minulého roku, kde se ukazovalo, že excelence, pan ministr i premiér a další členové vlády společně s partnery, to je tedy jedna společnost, která se pohybuje právě v tomto schématu prodeje pasů. Eh, těm bylo vyhrožováno právním, vyhrožovali právními kroky pro, proti eh, novinářce. Je to tedy zvláštní, že tady je takovéto podezření, že by Národní grémia spolupracovala v tomto způsobu tak, aby ohrožovala nezávislou novinářku a blogerku. Jak to lze vysvětlit? To je tedy otázka, kterou mám na pana ministra. Samozřejmě mám ještě celou řadu dalších otázek, ale nedomnívám se, že během těch deseti minut, které jsem dostala, bych je mohla teď položit. Děkuji. Děkuji vám, paní Gomez. Tak já mám opět nemožný úkol, protože máme jednu hodinu eh, na tuto debatu a řečníků, kteří se hlásí, je mnoho. Já teď oznámím, jak to bude fungovat. Nejprve dostanou slovo koordinátoři, eh, a to koordinátoři z Libe a Pana v tomto pořadí. Potom dostanou slovo účastníci mise a potom ostatní členové výboru. A opravdu vás prosím, abyste dodrželi dvě minuty, protože jinak ani nezbyde čas na všechny, i když se budeme sebe víc snažit. Takže prosím nejprve paní Mecola. Děkuji, paní předsedající. Já bych nejprve chtěla poděkovat delegaci za eh, jejich práci, za jejich důkladnost a pevnost v okolnostech, které zdaleka nebyly jednoduché. Chtěla bych eh, jasně říci, že všechna ta špína, kterou tato zpráva odkryla, rozhodně necharakterizuje většinu Malťanů, nicméně dokazuje, jak naléhavě je potřeba změna. Delegace se setkala s premiérem, s, eh, občanskou společností, s whistleblowery, se soud soudci, s policisty a utvořila si velice dobrý přehled o situaci. Eh, ne, že bychom potřebovali delegaci z Evropského parlamentu na to, aby nám říkala, že je skandální, že policie odmítla vůbec prošetřovat, eh, nemluvě o obvinování, obvinování eh, skorumpovaných politiků a pochybných bank. Whistlebloweri by se měli chránit a ne na ně cílit. Žurnalisté by měli mít možnost psát, aniž by se báli zavraždění. Tahle atmosféra beztrestnosti musí skončit, to je zcela jasné. Náš premiér odmítl tuto delegaci v podstatě s úšklepkem a s pokrčením rameny. E, a jeho vyslanci e, se objevili v Radě Evropy a e, oznámili synovi paní Dafne Galicia, která, který je zde tady, že všechno je v pořádku a že jeho matka mohla psát, co chtěla. Odpověď samozřejmě zněla, jak to můžete říct, když byla zavražděná za to, co psala. Takže to jenom, abyste měli představu, jak tahle administrativa funguje. Administrativa pana premiéra eh, nešetřila úsilím eh, na to, že šla po mně eh, a naší delegaci a zejména paní Gomeš Eh, nicméně my se nenecháme zastrašit, protože pokud se za něco bijeme, tak nemůžeme selhat. Malta si zaslouží být zemí, kde existují záruky a pojistky nejen na papíře, kde není možné zneužívat zákona na ochranu křiváků a kde eh, můžou, kde můžou novináři psát, co chtějí, aniž by vyletěli do vzduchu. Naším úkolem je dokázat všem, kdo nám přihlíšejí, že Malta nemůže být charakterizována těmito křiváky taky a proto budeme tlačit na nutné změny. Děkuji paní Mecola, teď paní Zipl za SD, prosím. Děkuji vám. Nejprve bych chtěla říci, že jsme měli Panama Papers a Paradise Papers. A proč? Protože novináři odvedli velice dobrou práci. A proto vznikl v tomto parlamentu výbor pana a doufáme, že do konce příštího měsíce vznikne další výbor. Byl to obsah eh, Panama Papers a Paradise Papers, co vedlo k misi na Maltu? Ne. Bylo to zabití novinářky. To způsobilo, že jsme museli podniknout cestu na Maltu. A tady musíme sledovat dvě věci. První otázka, která plyne ze všech těch dokumentů o korupcích a praní špinavých peněz, zní, zda jde o jednotlivé případy, anebo zda je to nějaký systematický jev. A mnohem znepokojivější je otázka, kdo si vyžádal zabití novinářky. To všechno vede ke skutečnosti, že musíme situaci více prošetřit. Musíme zjistit, co se děje a musíme proskoumat obě tyto otázky. A proto opravdu doufám, že vznikne v tomto parlamentu další výbor. Zároveň oceňuji skutečnost, že eh, ministr spravedlnosti Malty je dnes s námi a jsem poměrně přesvědčená, že bude mít vlastní názor na to, jak reagovat na tuto zprávu a na to, co v ní je. Pak bych chtěla přidat ještě několik dalších otázek a pokud to nepůjde z časových důvodů, tak eh, by mohl pan minister odpovědět také později písemně. Já tady přidám ještě dvě otázky. Za prvé, úřad eh, nejvyššího státního zástupce pravidelně podléhá dohledu eh, Rady Evropy a mě by zajímalo, jaké je poslední hodnocení tohoto orgánu. A druhá otázka, jak váš vyšetřovací systém eh, na Maltě funguje? Prošetřujete některé eh, domněnky, které vyslovila Dafne Caruana Galicia ve svých textech? Jaké jsou vývoje v této oblasti? Děkuji. Děkuji vám. A teď eh, pan Simon za eh, výbor pana. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Počkáme, až se všichni nasadí sluchátka. Já bych rád poděkoval delegaci za zprávu, kterou předložila. A opět jsme konfrontováni s celou řadou otazníků, kdy, které se týkají jedné země Evropské unie. A není to poprvé, co v rámci Panama Papers, tedy výboru na vyšetřování Panama Papers, a předtím v jiných výborech, kde jsme se zaobírali tak se jedna, tak se dva, čili daňovým unikem v jiných členských státech, jsme konfrontováni znovu s tím, že ve členských státech dochází k takovým záležitostem a máme tady co dočinění s věcmi, které vyžadují šetření bedlivé. A je důležité, abychom jako parlament vyslali jasné znamení, že ta, ty práce, které byly uzavřeny ve výrobě pana, eh, aby v nich bylo pokračováno, protože zcela jistě se budeme muset zaobírat těmi otázkami, které eh, popsala paní Gomeš vůči Maltě, ale samozřejmě budeme muset zaujmout také eh, postoje k otázkám, které máme v souvislosti s jinými státy. Musíme pracovat jasně, férově, spravedlivě a Musíme si nastavit taková měřítka, aby členské státy eh, od nás dostaly stejná práva, stejně tak, jako to mají třetí země ze strany Evropské komise. A teď se podívejme tedy na věcný obsah věcmi. Podívejme se na seznám, který je na daňových oazách a máme pouze písemné ujištění, že se tady něco změní. Ale e, z tohoto seznamu Evropská komise škrtla celou řadu zemí. A když to teď přeneseme na tuto otázku, která leží před námi, tak v souvislosti s Maltou, stejně tak jako v souvislosti s jinými zeměmi, u kterých máme otazníky, je třeba konstatovat, že tady velice přesně v domě musíme přeskoumat, co z těch otázek, které byly nadhozeny, co na nich je. A kde eventuálně ze strany Evropského parlamentu a ze strany Evropské unie musíme vyvodit důsledky, ale nejprve je zapotřebí toto přesné šetření, než dospějeme k nějakým výsledkům. Děkuji. Děkuji za, za ECR, pan Luke. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, také chci poděkovat delegaci, která jela na Malto. Musíme se tázat, co by se stalo, kdyby alespoň Evropský parlament byl nevypasl, nevy, ne, nevyslal delegaci po této skandální vraždě novinářky, kdo by se tak pak staral o stav, který panuje na Maltě, protože zcela očividně, a to vyplývá ze zprávy výboru, tady se nejedná o jeden o jedinělý trestný čin, ale jedná se o strukturní obtíže, s kterými se Malta potíží. Nesrovnalosti, eh, které vyústňují v tom, že trestní stíhání nepracuje dostatečně, že řízení jsou pomalá, eh, že, tady oči, že jsou tady očividné příležitosti případy korupce, že tady fungují praktiky, která vůbec nemají co společného s právním státem a zásadami právního státu, jako například široká akceptance toho, na kupování si státního občanství, eh, kde ani není registrováno, komu tyto pasy byly prodány. Eh, to jsou tedy strukturální potíže členské země eh, a to je třeba vést v patrnosti. A teď otázkou je, jak s tím dále naložíme. Domnívám se, že Evropský parlament není schopen tak říkajíc být strážkyní smluv, protože to náleží Evropské komisi, protože mm, komise má dostatečné zdroje, aby viděla, co se tady na Baltě dále sleduje, ale my musíme sledovat, jak tyto deficity, které jsme tam konstatovali, můžeme i nadále sledovat a eventuálně vyhodnocovat eh, pokrok, ke kterému tam došlo. A to jsou podstatné úlohy, před nimiž stojíme, aby se vyšetřila vražda, na, vražda novinářky a hlavně také, abychom viděli, zda se vůbec odstraňují ty nesrovnalosti, které tady byly konstatovány. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Koordinátor Libe Alde, paní Intfeld. Děkuji moc krát, paní předsedající. Já bych chtěla ještě jednou přivítat eh, bratry paní Karovana Galicia. Rádi vás zde vidíme, jsem ráda, že je tu také pan minister. Když jsem si přečetla tu zprávu, tak mě to šokovalo. My jsme slyšeli zvěstí o korupci a tak dále, ale potom, když jsme si přečetli detaily, tak jsem si říkala, tak tohle se nevidí každý den v Evropské unii. Tohle je opravdu špatné. Jsou tam popsány praktiky, které byly zjevně tak temné a pochybné, že někdo měl pocit, že kvůli tomu stojí za to zabíjet což už je dost důvodu pro to, abychom se to pokusili osvětlit. Pan muskat odbil Evropský parlament, jehož byl kdysi poslancem, což je mrzuté, protože tím vlastně odbývá občany Evropy, kteří se dívají. Zároveň je to dost pomílené, protože jde o závažnou záležitost a e, stejně jako pan Luke se domnívám, že Evropská unie e, tady má velice důležitou roli a musí situaci nějak vyčistit, protože Evropská unie je tak silná, jako její nejslabší článek a je jasné, že Malta se stává slabým článkem. Co to totiž znamená pro spolupráci v oblasti policie a soudnictví? E, myslím teď například na jednotku finančního spravodajství FIU v Europolu. Jestliže se nemůžeme spoléhat na informace, které do systému přicházejí, tak jak chceme zajistit bezpečnost a e, vládu zákona v Evropské unii? Musíme pracovat e, na presumpci dodržování předpisů a nikoli na jakémsi předstírání, že jsou dodržovány. Já bych chtěla eh, položit otázku panu ministrovi a také Evropské komisi. Vražda Dafne Caruana Galicia eh, se stala eh, téměř na den přesně před třemi měsíci. Jaký je pokrok ve vyšetřování? A může mi někdo vysvětlit, jestliže to zatčení tří lidí má být bráno vážně? Já totiž nevím, já nejsem policista, ale když se o tom čtu v novinách, tak se mi zdá, že tohle je všechno jenom šaráda. Tohle byla politická vražda. To nebyl někdo, kdo by jí chtěl ukrást peněženku. Takže to mi nepřipadá příliš seriózně. Co nezávislost hlavního vyšetřovatele? A dále otázka zlatých víz což mimochodem by Malta měla rozvést více. Podobná schémata máme i v dalších členských státech a je, myslím, nejvyšší čas na to, aby to EU nějak regulovala abychom regulovali také práva eh, na pobyt pro uprchlíky například. Ale jednoduchá otázka. Kolik peněz to přineslo? do státní kasy. To by mě zajímalo. A jak provádíte screening osob, které žádají o zlatá víza? Protože to nejsou nějaké staré mm, bezmocné babičky z Ruska. Já mám spíš pocit, eh, že eh, jsou to peníze plynoucí z trestné činnosti. A konečně, Poslední otázka, paní předsedkyně. Komise se rozhodla zrušit eh, každoroční zprávu o korupci a zabývá se korupcí v kontextu evropského semestru. A já se ptám komise, jak budeme řešit něco takového, pokud ne prostřednictvím výroční zprávy. Paní eh, Pagaza, eh, koordinátorka pana Alde, a prosím, pokuste se dodržovat dvě minuty protože jinak to nestihnete, jinak eh, berete čas ostatním kolegům. Prosím. Ano, samozřejmě, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkovala eh, poslancům, eh, kteří se zúčastnili této mise to, co nám přivezli jako výsledky a to <laughs> způsobilo, že jsme byli úplně zhrozeni tato žádost týkající se informací o těch investičních programech a neznámý seznam, eh, který eh, prostě eh, ne, neznámý seznam, Čili neznalost o osobách, které dostaly státní občanství, to je, nepří, je naprosto nepřípustné. Já se domnívám, že my neseme politickou i morální odpovědnost v souvislosti s tím, co se děje a co se stalo Karoani. Musíme prostě pokročit dopředu a nemůžeme naši odpovědnost, naše eh, kompetence nesmíme nechat pouze u slov a proklamací musíme pokračovat v nějakým, nějaké práce sledování toho, co jsme také vyšetřili v našem speciálním výboru, protože my jsme neukončili práci, protože článek 2 smluv zcela jistě může být aplikován na Maltu. A já bych ráda věděla, zda ty osoby, eh, které byly uvězněny na Maltě, zda my máme nějakou šanci dostat o tom nějaké informace. Eh, eh, Teď za výbor pana koordinátor zelených, pan Gigold. Děkuji vám. Nejprve, kolegové, bych vám chtěl poděkovat za dobrou spolupráci v posledním roce. Děkuji ministrovi a také synům Dafne Galicie. A bylo by dobré, kdybychom jim také dali slovo, protože myslím si, že to by bylo vhodné, aby řekli, co by chtěli, aby Evropský parlament dělal. Nechci nic opakovat. Já si myslím, že pro mě bylo nejpoučnější za poslední návštěvu že tady nejde jenom o praní špinavých peněz a o odhalení z Panama Papers, ale že existuje mnohem systematičtější kultura beztrestnosti. Zjistili jsme, že v podstatě neexistují žádné případy korupce na vysoké úrovni, které by vedly k obžalobě. Přesto, že se o nich běžně eh, hovoří. Proč například kontrakt na dodávky plynu s elektrogazem nebyl prošetřen? Proč eh, privatizace nemocnic nebyla patřičně vyšetřena? Jak to, že v členském státě Evropské unie eh, nejvyšší soudce říká, že dochází k podkopávání právního státu? Eh, to jsou závažné věci a ten počet případů je mnohem vyšší. Pak jsou tu také známky ovlivňování voličů pomocí veřejných eh, zakázek. To také nebylo prošetřeno. Eh, takže musíme to brát vážně. A právě tak musíme brát vážně, že patřičně nebyla využita evropská legislativa a nebyla provedena due diligence a přesto nedošlo k prošetření. Takže tohle se musí změnit. A proto vyzývám komisi, aby dělala svou práci, aby s námi diskutovala. A doufám, že také parlament bude pokračovat se svou prací. A mám otázku na ministra. Mohl byste informovat parlament o vaší výměně informací s Evropskou komisí? Já vím, že probíhá výměna informací, protože komise zkoumá eh, ta tvrzení. Mohl byste informovat parlament o tom, co k tomu můžete říci, a to prosím i písemně. Mohl byste písemně zareagovat na naši zprávu, bylo by nám to velice uh, užitečné pro naši další práci. Děkuji, pane Gigolde. Já souhlasím s vaším návrhem, že bychom měli vyslechnout také syny paní Dafne Karuana. Já navrhuji, vzhledem k tomu, že vy jste se účastnil té mise, vy jste, vy jste měl dvě minuty eh, jako člen mise, takže potom svoje dvě minuty, pokud souhlasíte, dáte synům paní Daphne Galicie. A teď pokračujeme. Na seznamu koordinátorů mám také paní Kapl za ENF. We, uh, all the coordinators uh, spoke, so we turn now to the takže asi není. Takže e, teď dáme slovo účastníkům mise, kteří byli na Maltě přítomní. Pan Kasa, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl e, poděkovat kolegům za profesionalitu, se kterou sepsali tuto zprávu. Ta zpráva je jasná a jasně jsou pojmenovány problémy, které se musí řešit. Hlavním zdrojem znepokojení je samozřejmě to, že osoby na nejvyšší vládní úrovni eh, se zapojily do trestné činnosti a dodnes zůstávají ve funkci. Ti, kdo vytvořili struktury praní špinavých peněz, eh, stále ještě jsou u moci a mají licenci a banka, která byla využitá k praní špinavých peněz, eh, doteď provozuje činnost. A konečně e, zpráva malské FIU vyzývá pro policejní kroky proti těmto osobám. E, tato výzva je však ignorována. Ta beztrestnost je šokující a právě v tomto kontextu byla zavražděna e, Dafne Caruana Galicia nic a její cíle i nadále zastávají vysoké veřejné funkce. Banka Pilatus má i nadále licenci na operaci v Evropské unii. E, Nexia BT stále dostává e, vládní zakázky. Dnes je tu pan ministr Boniči, ale co nám řekne? Řekne nám, že jeho vláda zavedla legislativu o whistleblowerech, ale už nám neřekne, že chrání pouze whistleblowery, kteří podporují jeho vládu. Bude nám říkat, že zavedli vlád zavedli zákon, který ruší promlčení případu korupce, ale už nám neřekne, že jeho kolegové nemůžou být nikdy obžalováni a že FIU je vlastně držena jako rukojmí. Bude říkat, že zavedli nový zákon o médiích, ale už neprozradí, že Daphne Caruana Galicia měla zmrazený majetek v době své smrti eh, z důvodu žaloby podané místopředsedou vládní strany. Bude tvrdit, že probíhají vyšetřování na Maltě, ale už neprozradí tvrdí, že premiér se odvolal, aby zabránil několika nejdůležitějším odhalením, aby zabránil jejich prošetřování bude to prezentovat jako nějaký útok na Maltu, ale ne, tohle je boj za Maltu, za Malťany a proti skorumpované vládě. Děkuji, paní Grapini, prosím. Děkuji vám moc krát. Děkuji za to, že jsem se směla účastnit delegace na Maltu. Já začnu těmi závěry, protože kolegové už toho zmínili hodně. Nejprve, myslím, že ta zkoumaná doba je příliš krátká. Neměli bychom zůstat u této analýzy, u této zprávy. Podle mého názoru jsme se nestihli setkat se všemi zajímavými eh, osobami. Měli bychom si na analýzu situace na Maltě vyhradit více času. Například jsme neměli možnost si promluvit se všemi zástupci občanské společnosti nebo mass médií. Nedostali jsme odpovědi na otázky od eh, nejvyššího zástup, státního zástupce například. A já se ptám, proč vyšetřování vraždy Dafne Karvana Galicia eh, trvá tak dlouho? Na toto mi nejvyšší státní zástupce neodpověděl. Když jsme se scházeli s novináři, nedostali jsme odpověď na otázku, zda dostávají úplné zprávy, když píší články o finančních skandálech. Takže na spoustu věcí jsme se nedozvěděli odpověď. A měli bychom postupovat opatrně. Myslím si, že bychom měli měřit stejným metrem. My jsme se setkali se sítí občanské společnosti, setkali jsme se s panem Michaelem de Gulio, který je zároveň radním za eh, nacionalistickou stranu. Já nevím, jak je to etické. Na tyto věci si musíme dávat pozor. Nemůžeme si zahrávat zprávy občanů nebo z životy občanů, protože došlo k vraždě novinářky, na to nesmíme zapomínat. Myslím si, že je třeba lépe definovat právo na svobodu projevu na Maltě. Překvapila nás schůze se zástupci tzv. mass médií. To byl pan Gatt, který byl ministrem předtím a e, účastnil se velkého korupčního skandálu týkajícího se ropy. Mluvilo se o švýcarských bankovních účtech a tak dále. Takže říkejme tohle všechno nahlas. Neměli bychom myslet na to, jaká je naše politická příslušnost. Hlavní je bezpečnost Malťanů a jejich práva. Takže podle mého názoru bychom na analýzu této situace měli mít víc času. Děkuji, pan Hadži Georgiou. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat paní Gomez a všem ostatním členům mise na Maltu a za jejich skvělou spolupráci. I mě šokovaly výsledky této mise ale chtěl bych zdůraznit, že tohle není maltský problém, tohle je evropský problém. Jestliže si to nebudeme uvědomovat, tak Maltě nepomůžeme. Na Maltě se děje z temného. Malťané to musí vyřešit. Například banka Pilatus. Jak můžeme zkousnout, že tahle banka má eh, jenom 130 eh, stakeholderů a zároveň nepředstavitelné množství peněz eh, ve vkladech? Takže tohle zkrátka je nestravitelné. A pak jsem chtěl říct ještě třetí věc, protože účastníci mise už toho eh, řekli hodně. Týká se to paní Marie Jefimové, která je whistleblowerka a která s námi hovořila přes Skype. Je na ní vydán zatykač na Kypru. Z odlišných důvodů. A já nevím, eh, jestli to nějak souvisí s faktem, že je whistleblowerka. Já a paní Gomeš už jsme napsali dopis eh, kyperskému nejvyššímu státnímu zástupci, aby nám něco řekl o těchto tvrzeních a aby nám vysvětlil, proč byl vydán evropský zatykač na tuto paní. A konečně vítám syny paní Dar- eh, Dafne Karvana Galicia a rád bych jim vyjadřil upřímnou soustrast. Hmm. Děkuji. A teď dostanou slovo ostatní poslanci výboru, kteří si chtějí vzít slovo. Mám tři žádosti. Pan Becker, pan File a pan Zamit. Tím uzavírám seznam řečníků. Pan Becker, prosím. A prosím, vezměte to rychleji než za dvě minuty. Pomozte mi s časem. Report on the mission to Malta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 A teď paní Fajon. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. The report. Eh, děkuji vám mnohokrát. Je tu celá řada zpráv a celá řada věcí, které je třeba ještě vyšetřovat. Zpráva a i tato diskuse o ní zcela jasně poukazuje na to, že je třeba vykonat ještě mnoho práce. A také to ukazuje, eh, že, se to, že tady nemáme pouze jedno stanovisko a vidíme, že tady máme polarizovaný přístup a pro na, na nás je, abychom vytvořili kompletní obrázek. Dostáváme komplexní informace, musíme je brát vážně. Ale bohužel samozřejmě, že my nejsme vyšetřovateli, my samozřejmě můžeme přijít pouze s našimi doporučeními a samozřejmě očekáváme, že řádná práce bude provedena na straně malských úřadů. Právě proto jsem velice ráda, že pan ministr spravedlnosti je mezi námi a jak jsem to správně snad pochopila, někteří členové naší delegace neobdrželi ještě všechny odpovědi. To znamená, že se zdá, že některé odpovědi byly trošku takové podivné. Mm, například ráda bych se zeptala, jak se posiluje nezávislost a nestrannost justice na Maltě, nebo například Ehm, i systém, který vyšetřuje na straně magistrátu soudu na Maltě, jakým způsobem vyšetřují ehm, například všechna obvinění, která se týkají ehm, smrti Dafny Karoane Galicii. Já jsem se nedávno setkala se syny Dafne Galicie, kde jsme hovořili na setkání o svobodě médií v Evropě. Jejich příspěvek byl opravdu skvělý. A ráda bych řekla na závěr, že samozřejmě budeme neustále pokračovat v našem úsilí a budeme pokračovat v dialogu se všemi, kteří o to mají zájem ze strany Malty. Děkujeme. Pan Zamek má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych rád pozdravil Andrua Mečiu a dva syny Daphne Caruany z Mali Galicie, která, kteří jsou mezi námi. Brutální vražda vaší matky nebyla pouze vraždou k umlčení osoby, která vždycky velice odvážně bojovala za to, aby pravda vyšla najevo. Ale zároveň šlo o útok na naši svobodu projevu, protože naše svoboda projevu je svoboda, která nám umožňuje zároveň zjistit všechno to, co chtěla Dafne Galicia prokázat eh, i na poli korupce, ale samozřejmě, že musí dojít eh, ke konkrétním krokům i na straně místní vlády a to, že vláda nejedná v záležitostech, které se týkají porušování právního státu. Vidíme mm, v podstatě, jak probíhá ta situace i na základě informací naší delegace. Jediná reakce premiéra byla, že v podstatě se zabývá pouze tím, co říkají ministři na Maltě a ne eh, europoslanci a tím pádem se zdá, že ignoruje eh, lid eh, nebo hlas občanů Evropské unie. A my bychom se měli snažit všemožně bránit svobodu tisku. Zároveň jsme prezentovali E, i zákon o tzv. praktikách SNEPS, tak aby například banka Pilatus, podobné banky nebo Henley Partners a podobné společnosti, aby jim bylo zabráněno v jejich dalších aktivitách, to znamená vše, co by mohlo podkopávat eh, evropské zákon. Toto jsou velice závažné záležitosti, protože když dochází k umlčování tisku, tak tím útočíte i na svobodu občanů EU, aby vůbec měli možnost sledovat to, co se děje a to, co je pro nás relevantní. Děkujeme, říká paní předsedající, za to, že jste vystupovali opravdu disciplinovaně a dodrželi časový harmonogram, takže nyní se dostávám k panu ministrovi. Pane ministře, dávám vám pět minut, abyste odpověděl na otázky a poté dáme slovo i komise, protože komise by rovněž chtěla položit několik dotazů. Ovšem i komise poprosím o stručnost a dám jim potom dvě minuty. Pane ministře Boniči, prosím, máte slovo. Na krátké vystoupení děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. A dovolte, abych poděkoval za příležitost vystoupit na vašem zasedání a diskutovat o tomto tématu. Za pět minut samozřejmě nebudu schopen odpovědět na všechny vaše otázky, ani dokonce se tím nějak nad tím pořádně zamyslet, ale jsem připraven přijít opět do vašeho výboru a odpovědět na veškeré otázky, které máte. My, jakožto malská vláda, samozřejmě chceme, aby Malta byla prezentována řádným, správným způsobem, měla dobrý image. To, o čem jste dneska hovořili, to není ten správný obrázek Malty. My jsme připraveni vést dialog, abychom napravili tento image Malty. Abych vám to trošku nastínil několik dní po šílené vraždě eh, paní Galicie, která šokovala všechny na Maltě i v Evropě. A já samozřejmě rovněž bych rád vyjádřil soustrast eh, členům paní Galicie. Samozřejmě chápu jejich hněv, chápu, jak se cítí dneska i v minulých eh, dnech. Všechny nás to šokovalo. Několik dní po zavraždění Dafne Kariany Galicie je jedna z, jeden z hlavních deníku eh, na Maltě eh, vedl takový průzkum ohledně právního státu, instituci. Je to mm, Sunday Times of Malta, který většinou jsou velice kritický vůči vládě. A ptali se, zda naše lidé eh, věří našim úřadům. 70% řeklo, že ano. Věříte naší vládě, 70% řeklo ano důvěřujete naší policii. 69% lidí odpovědělo ano. Zeptali se lidi, zda důvěří médiím. 51% respondentů odpovědělo ano. Čili toto je pouze takový kratičký pohled na to, jak vypadal tento průzkum veřejného mínění a výsledky, které z něj získali. A nyní se vracím k té zprávě. Bohužel je zde obrovské nepochopení role různých institucí na Maltě, které popisuje nebo popisuje to, jakým způsobem vykonávají své pravomoci, jaké vykonávají své aktivity na základě svých stanov. Víte, ti, kteří napsali tuto zprávu, spoléhali ve svých informacích na doporučení, která jsou buď eh, již eh, neaktuální nebo nesprávné ústavní struktura Malty se zde kritizuje, nebo je rozhodnutí vlády. I přesto, že ostatní členské státy mají podobné systémy nebo uh, učinili podobná rozhodnutí, identická rozhodnutí. My jsme skutečně zavedli mnoho reform, mám zde obrovský seznam reform naší vlády z posledních pěti letech a my samozřejmě chceme pokračovat v této práci s velikým nasazením a odhodláním toto v této zprávě vaší mise není dostatečně zohledněno. Jeden z vašich kolegů se na mě obrátil. Promiňte, já se omlouvám, já jsem nikomu neskákal do řeči a opravdu nebudu zde do žádných šarvátek zapředávat. Jsem ochoten odpovědět na všechny vaše otázky, kdekoliv, v jakém jakékoliv eh, období. My jsme konstruktivní, eh, my jakožto vláda chceme, aby pravda vyšla najevo. My chceme prezentovat správný, řádný obrázek Malty Evropskému parlamentu i evropským institucím. Takže eh, jeden z vás se zeptal, pane ministře, ta obvinění jsou skutečně ta nejzávažnější obvinění Vyšetřována v současné době a já odpovídám ano. Ano, na Maltě máme systém, kde kdokoliv, kdo má konkrétní informace, se může obrátit na vyšetřovací orgán, který může poté vyšetřit kterékoliv, jakékoliv informace, které mu tento občan předložil. A všechny ty hlavní problémy, hlavní argumenty, zároveň obvinění ohledně paní Galicie jsou v současné době vyšetřovány justicí včetně obvinění zásadního charakteru kde pan premiér sám požádal justici, aby toto konkrétní obvinění začala vyšetřovat. Čili vy skutečně tvrdíte, že u nás neexistuje nějaký pocit odpovědnosti či transparentnosti nebo právního státu na Maltě? Tomu tak rozhodně není, protože veškerá hlavní obvinění jsou nyní vyšetřována justicí a to na základě buď žádosti eh, vedoucího představitele opozice, bývalého představitel opozice nebo premiéra. A nyní ještě si dovolíte eh, několik informací ohledně eh, toho, že snad naše vláda eh, pošlapává právní stát. To se nezakládá na pravdě. Máme zde například různé korupční případy politiku a tak dále. U nás jsou obvinění skutečně, mají potom zákaz činnosti a u nás skutečně na Maltě potom mají, máme právo stíhat eh, tyto politiky až do konce života. Řekněte mi nějakou jinou zemi, která má podobnou legislativu. Nebo například máme zákon pro ochranu vysloproveru. A skutečně se vší úctou, paní Gomeš, rád bych vám řekl, že bohužel nefunguje to, jak ta naše legislativa o whistleblowerech funguje. Nedomnívám se, že je to její chyba, protože tato legislativa na ochranu vysobloverů je nesmírně vzácnou záležitostí v Evropě. Nikde to nenajdete. Na Maltě ano a možná ještě ve dvou nebo třech členských státech. Ovšem, proto, aby člověk získal takovou ochranu, tak musí přijít samozřejmě s určitým poskytnutím určitých mechanismů, určitých informací a pokud taková bona fide osoba udělá takové prohlášení, tak okamžitě samozřejmě může získat takovou ochranu. To znamená, že to, co vy zde tvrdíte, to není pravda. Pokud jde o pana Ferese. Paní Efemová, která zde byla zmíněna, eh, měla obrovské obavy ohledně pana Ferese. A on žádá ochranu Vysoblovera, protože by chtěl získat imunitu před trestním stíháním za to, že porušil ustanovení, které eh, zamezují tomu, aby informace, které má k dispozici jednotka pro finanční spravodajství, byla zveřejňována. Toto jsou základní principy, které se týkají finančních transakcí a tam není možné, aby lidé zveřejňovali důvěrné informace takového úřadu a pan Ferez eh, porušil toto eh, pravidlo, toto ustanovení a teď žádá o ochranu whistleblowera, aby byl, aby byl chráněn před trestním stíháním. Vážený pane ministře, já se omlouvám, moc ráda bych vás poprosila, abyste již dokončil své vystoupení. Pouze ještě minutka, paní předsedající. Čili já skutečně jsem zásadně proti tomuto nesprávnému obrázku, který jste popsali o Maltě o tom, že u nás není právní stát. My máme například justiční výbor ehm, pro jmenování soudců. V minulosti byly jmenováni politiky přímo a my jsme nyní vytvořili výbor, který je sestaven z nezávislých eh, osob, včetně vrchního soudce a připravuje poradenství v oblasti jmenování soudců. Další reforma čtvrtá směrnice proti praní špinavých peněz a směrnice o kapitálových požadavcích u nás byla implementována, čili skutečně není pravda, že bychom čtvrtou směrnici o praní špinavých peněz nebyli implementováni. To není pravda. Co nejdříve po volbách eh, eh, k tomu dojde, je to součást eh, naši, našeho plánu v tomto ohledu a volby proběhnou v červnu. Dále zde bylo naznačováno to, že Malta čelí riziku zásadního porušování evropských hodnot a, Evrop- a právního státu. To zde jak si zaznívá, my to cítíme, že údajně skutečně jsme ohroženi tímto rizikem. Ovšem já bych vám rád řekl, že u nás panuje konsenzus jednak premiéra a zároveň vedoucího představitele malské opozice, že tomu tak není. Dokonce včera tento představitel opozice na Maltě velice jasně řekl, že je proti tvrzení, že by snad Maltě hrozilo porušování právního státu či evropských hodnot a že je proti takovému tvrzení. Čili velice rád bych um, se ohradil proti uplatnění článku 7 proti Maltě. Toto jsem chtěl i poslancům Evropského parlamentu a rád bych vás pozval, dámy a pánové, abyste se zapojili do zdravé a konstruktivní rozpravy. My jsme zdá, abychom odpověděli na vaše otázky, my jsme zdá, abychom poskytli odpovědi a skutečný obrázek o tom, co se děje na Maltě a jakým způsobem posílíme právní stát, velice nám to leží na srdci, je to základ naší demokracie, základ evropských hodnot a to je důvod, proč lidé, jak jako já a zbytek vlády skutečně obětují život i kariéru proto, aby se Malta stala lepším místem. Děkujeme, vážený eh, pane Boniči. No ale ví, víte, ale skutečně já si myslím, že vaše odpovědi opravdu nejsou důvěryhodné. To bych vám rád řekl, že to nevyznělo úplně upřímně. Uh, No a nyní prosím o klid v sále a nyní pan Galicia, který zde zastupuje komisi, prosím, abyste vystoupili dvě minutky velice stručně. Nejprve, pokud jde o směrnici, tam byla transponována v prosinci 2017 proti praní špinavých peněz. Implementace je jedna věc a transpozice je jiná věc. A Evropská komise pozorně monitoruje implementaci této směrnice. A pokud jde o ty dvě otázky, paní Indveld, pokud jde o eh, mm, ten program eh, občanství, eh, my samozřejmě to velice pozorně řeš, sledujeme a řešíme. Občanství samozřejmě může být uděleno pouze, pokud, pokud tam je určitě konkrétní propojení mezi žadatelem a danou zemi. A dosáhli jsme dohody, pokud jde o tento projekt v lednu 2014. Tato dohoda byla velice důležitá proto, aby kandidáti, požád, aby kandidáti prokázali, že skutečně tam mají um, bydliště na Maltě a tak dále a tak dále. A my samozřejmě tuto situaci sledujeme velice pozorně. Pokud jde o problém korupce, výroční zpráva o korupci, to je pravda, tu již nepřipravujeme, ale zároveň poprvé v letošním roce rád bych vás ujistil o tom, že dojde k tomu, že taková opravdu rozsáhla kapitola eh, bude zahrnuta korupci v rámci evropského semestru do eh, výroční zprávy, která se týká situace na Maltě. Děkujeme komisi, říká paní předsedající. A nyní bych dala slovo synům paní Dafne Garoany. Karolany Galicie. Vítám vás mezi námi, vítám vás na našem jednání našeho výboru a máte k dispozici dvě minuty. Děkuji, děkuji, vážená paní předsedající. My jsme skutečně nesmírně postění touto příležitosti vystoupit, neočekávali jsme to. Já i můj bratr jsme mezi vás přišli, abychom prokázali podporu nákladní práva. Dokonce jsme podali ústavní žalobu ústavního soudu ze strany vlády došlo k odmítnutí. Víte, pro nás samozřejmě vyšetření vraždy naší matky, to je nejurgentnější záležitost. Víte, my dne tím více důkazů zmizí. Ti, kteří vedou policejní vyšetřování, to jsou ti, které vyšetřovala naše matka, minister pro spravedlnost, někdo, koho eh, sledovala rovněž jeho aktivity. Naše matka čili pro nás velice obtížné věřit institucím na, v naší zemi, kde lidé, které naše matka vyšetřovala, to, za co bojovala a pracovala naše matka, aby to nesmysl, aby to nebylo zapomenuto. Práce, kterou odvádíte vy v Evropském parlamentu, je právě něco, co nám usnadňuje toto naše úsilí a náš úděl. Zahrnu to do vaší zprávy a nikdo to již nemůže odepřít či popřít. Takže naše matka tam skutečně je její práce, díky vaší práci pokračuje. A pokud vy byste zastavili vaše úsilí, tak my nebudeme No, my budeme na, nadále stranické boje. My samozřejmě mm, s mým bratrem nemáme nikoho nyní, nás zastupuje v naší zemi. Není to nikdo z politick, na politické séniku. Samozřejmě to představuje zadní vrátka ohledně Schengenu, nekontrolují tam pasy a tak dále, jak Mm, občanům, kteří chtějí, aby jejich projekt byl ochráněn. My nejsme žádní experti, odborníci na vaši práci. My skutečně nevíme, jaké nástroje máte k dispozici. Ne, vy skutečně nejste vyšetřovateli, ale můžete vyvíjet veliký tlak. A čím více takového tlaku eh, budete vyvíjet, tím bude odpovědnější naše vláda i Evropská komise. A to by mohlo vést k překvapivým výsledkům. Proto bychom vás rádi poz... Já si myslím, že by jste téměř všichni již odborníky na to, co se v současné době děje eh, na Maltě. Ovšem, víte, já bych vám zraně, není žádná vůle. My v podstatě vlastně um, vidíme, že pouze když došlo k veřejní těchto informací do tisku, tak policie byla ochotná něco dělat. Víte, pouzbuzení, které od vás rovněž cítíme. Děkujeme. Děkujeme, říká paní předsedající. My sam... A pokud jde o slova pana ministra Boníčiho, že je ochoten odpovědět na otázky, které, nebo které zatím nebyly buď zodpovězeny, nebo potřebujeme u nich, které jsme jim předložili. Pan Kamiliéry, vrchní soudní zástupce, by nás měl navštívit v Bruselu, Chairman Bekahar, tam my víme, že je to společnost, která nyní funguje jako lobbystická. My jsme rovněž požádali, aby její zástupci přišli mezi nás do Brusel. Víte, 31. listopadu a 1. prosince jsem v 15-minutový zkus, ale ještě jednou vám děkuji za pochopení i spolupráci v tomto ohledu. Pana Gozdala a paní Langbach aby zaujali místo za předsednickým stolem. aby opustili sál ti, kteří tu nezůstávají. Prosím, pokračujte ve svých rozhovorech mimo zasedací místnost. So, uh, for the... Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost a paní Langbach, ředitelku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Jak víte, vznikla tady síť Eh, v rámci bilaterální a multilaterální spolupráce. Eh, výroční zpráva 2017 týkající se aktivity tétový přehled těch nejdůležitějších událostí minulého roku a později dám slovo současné předsedkyni sítě paní Langbank, aby nám představila priority pro spolupráci, na kterou se domluvili agentury GHA, tedy vnitřních záležitostí a spravedlnosti na rok 2018 tací, které teď budeme mít. A nyní dávám slovo panu Guzdalovi. Prosím pěkně, eh, snažte se být stručný, takže máte sedm minut. Dě, sedm minut, děkuji. Chair, good morning, ladies and gentlemen. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je pro mě ctí představit vám hlavní závěry sítě pro agentur pro spravedlnost a vnitro za rok 2017. Já musím říci, že eh, jsem hrdý na to, že jsem mohl předsedat této síti eh, v loňském roce za EMC DDA a důležité je zdůraznit, že tato síť eh, existuje z, z důvodu pragmatické spolupráce a proto eh, funkce je vlastně tvůrcem toho orgánu a ne naopak. Byli jsme nesmírně aktivní a role eh, předsednictví této sítě spočívá v posilování spolupráce, ale také v navrhování určitých průřezových témat a eh, o jednom z nich za chvíli stručně pojednám. Takže první věc, kterou bych vám chtěl vyřídit od ředitelů agentur pro spravedlnost a vnitro, je, že si velice vážíme toho, že váš výbor eh, neustále usiluje o zachování rovnováhy mezi dostupnými zdroji a eh, čím dál vyššími očekáváními, která jsou na agentury kladena. A domníváme se, že eh, naše důležitost bude jistě zohledněna v přípravě příštího víceletého finančního rámce, který bude nesmírně důležitý pro Evropskou unii po Brexitu a bude to ještě důležitější v oblasti spravedlnosti a vnitra vzhledem k tomu, jak Evropská unie klade priority na určitá témata. Druhá věc. Chtěl bych vás informovat o tom, že hlavním úkolem všech agentur společně s Evropskou komisí je posilovat interoperabilitu a výměnu dat a to samozřejmě v mezích mandátu každé agentury a také s ohledem na začátek platnosti nové legislativy o ochraně osobních údajů. Čeká nás ještě hodně práce. Dosáhli jsme určitých technologických úspěchů ve spolupráci s ostatními agenturami. Ten třetí bod, ten je takový horizontálnější. A sice, e, abychom e, mohli zvládat e, nové výzvy v oblasti migrace a bezpečnosti a vazby mezi vnitřními a vnějšími hrozbami je čím dál důležitější spolupráce na mezinárodní úrovni s neevropskými zeměmi. Agentury eh, poprvé zorganizovaly schůzi eh, odpovědných osob eh, v oblasti mezinárodní spolupráce, spolupráce aby byly identifikovány příležitosti pro spolupráci s ostatními agenturami. Tak to byla tři hlavní sdělení A teď pár dalších informací, které tři hlavní sdělení. A teď pár dalších informací, které se týkají operačních záležitostí spravedlnosti a vnitra. První se týká využívání kyberprostoru pro zločinné účely a další je za prvé, stále je potřeba uspůsobit legislativní rámec digitální éře. Dám vám příklad. Když agentury Evropské unie nebo národní agentury bojují proti kyberkriminalitě, která je z definice přeshraniční, tak je nesmírně složité eh, identifikovat. Eh, Takže i když došlo k určitému pokroku, agentury jsou ochotny dát zákonodárcům k dispozici své expertní znalosti, aby byly identifikovány mezery v zákonech a aby se dalo nějak vyhodnotit, jak tyto mezery odstranit. Eh, policejní orgány, orgány spravedlnosti a vnitra musí mít potřebné nástroje. Členské státy do toho investovaly v uplynulých letech, ale rozhodně toto úsilí musí pokračovat důležitost rozšiřování partnerství veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím posíleného dialogu. Hledu eh, eu Líza eh, nabídla technickou schůzi s průmyslovým sektorem, ostatním agenturám. A pak je tu otázka nových specializovaných a multidisciplinárních školení. Značně se totiž navýšil počet školním a v tomhle kontextu je velkým problémem to, že musíme školit čím dál více lidí a potřebujeme k tomu nejen nástroje a metodiku, ale také přístup k potřebnému vybavení. A ještě jsem zapomněl na poslední věc a zprávu, kterou jsme vydali v loňském roce společně s Europolem. Je to společná zpráva o Darknetu. Je to první eh, zevrubná analýza eh, životního cyklu eh, jednoho z nejdůležitějších eh, jed, jed, v minulém roce jsme podnikli mnoho zajímavých iniciativ. Frontex vytvořil sadu nástrojů pro migraci, která nám umožňuje identifikovat mezery v informacích a v intervencích a EMCDDA přednesla tu, ale také u vyslaných expertů a u úředníků, kteří přicházejí do styku s migranty. Do toho se samozřejmě EMCDDA zapojuje nejméně, protože my nepracujeme v terénu přímo s migranty. Nicméně e, jsou to určité tedy problémy subsidiaritu, ale zároveň respektovat e, povinnost poskytovat zdravotní péči. Tato povinnost poskytovat péči eh, je, bude také rozšířena na zaměstnance agentur. Vidím, že už musím končit, takže přeskočím na poslední bod, eh, kterými máme standardy na detekci infekčních chorob, máme screening, máme léčbu a tak dále, máme vnitřní pokyny které nejsou nutně dostupné v hotspotech nebo v táborech, když probíhá školení zaměstnanců agentur. Zprávě. A poslední slide, to je e, fotka všech ředitelů. E, může také zdůraznit, že to máme generálního ředitele DG Home a generálního ředitele DG Justice. E, bylo to velice užitečné setkání a myslím, která byla zastoupena a s parlamentem. Myslím si, že nyní tato síť je vyzrála a soustředí se na konkrétní úkoly, které agentury musí plnit v rámci svého mandátu, aby tak sloužily občanům Evropy. Jsem také velice hrdý na to, že mohu předat předsednickou funkci eh, Virginii Langbach, která je ředitelkou Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Vím, že ta má veškerou potřebnou energii a dovednosti k tomu, aby posunula naši síť vpřed a že bude eh, dbát na důležité otázky, které jsou v kompetenci našich agentur. Děkuji moc krát, pane Gosdále, eh, děkuji za tuto prezentaci a za to, že jste dodržel čas a děkuji vám za vaši práci. A teď má slovo paní Langbak. Prosím, máte slovo. Pokuste se také dodržet sedm minut. Nejprve bych vás chtěla požádat, abyste se zamysleli nad tím posledním obrázkem, který ukazoval Alexis. Když jde o genderovou rovnost, tak my jsme o tom diskutovali právě na té poslední schůzi. Když si vezmeme těch devět ředitelů agentur, tak já jsem jediná žena mezi nimi. Z toho je vidět, jak potřebná je naše práce a že by to bylo téma pro výbor Libe. Ano, brzy budeme dvě. A já budu hovořit o tom, co nového my přineseme do eh, práce devíti agentur pro spravedlnost a vnitro. Jak možná víte, my jsme z těch devíti agentur jediná, která nespadá pod LIBE, ale pod výbor FAM. A nyní budeme této síti předsedat, což také přinese nové synergie. Vy sice máte společné schůze s výborem FAM, ale teď i výbor FAM při nejmenším podobu našeho předsednictví e, bude zapojen. Alexis hovořil také o tom, co ty agentury dělají a samozřejmě hlavní je to, že se snažíme e, zvyšovat přidanou hodnotu. Nejenom pro parlament e, a pro komisi, ale především pro uživatele. A jak víte, to jsou zejména občané. A zaměřením agentur pro spravedlnost a vnitro je zejména bezpečnost a spravedlnost samozřejmě. Většina agentur se zabývá migrací a bezpečností, kdežto my, náš ústav, se většinou zabývá podporou uvnitř Evropské unie. Nebudeme tedy moci podporovat ostatní agentury v tolik v oblasti bezpečnosti a migrace, ale především budeme pokračovat v práci, která už začala a o které um, mluvili i zástupci dalších agentur, kteří tu byli, i Alexis dnes vzhledem k naší velikosti, my jsme nejmenší agentura. Kolegové souhlasili s tím, že například CEPOL bude i nadále koordinovat školení a ke školicím aktivitám přidáme i téma násilí na ženách a e, genderové statistiky. E, to bude náš nový příspěvek. Frontex e, bude nadále vést pracovní skupinu pro migraci, bezpečnost, zprávu hranic a tak dále. To jsou témata, která dosud nejsou vyřešena, na kterých se musí pracovat dále a jsou důležitá a na interoperabilitě IT systémů, o které už tu byla řeč. Takže pokračovat budeme, ale co do toho vneseme my? Jsem si jistá, že pro výbor Libe eh, bude zajímavé eh, zjistit eh, ohledně toho, jaké jsou jejich potřeby, jaké Změny mohou přinést evropské politiky, aby byla opatření efektivně naplánována. Nebude to tedy nic obecného, bude to cílení na bolavá místa, na ty, kdo budou naši pomoc potřebovat nejvíc. Takže zývat genderovými statistikami, protože jsou rozdíly mezi e, obecnými statistikami, potom statistikami podle pohlaví a genderovými statistikami. Takže na toto téma budou probíhat školení v rámci jednotlivých oblastí těchto agentur. A do konce roku ukážeme, že na oblast tak si vybereme digitalizaci. Protože eh, nejenom je to teď priorita eh, bulharského předsednictví i eh, budoucího rakouského předsednictví, ale také bude potřeba pracovat na digitalizaci a technologiích z genderového hlediska, což bude velice užitečné vliv na muže a na ženy. Takže do toho umožníme eh, vhled. Já vím, že máme málo času, ale chtěla bych eh, s hrdostí prohlásit, že všichni ředitele agentur, včetně Alexise, i včetně všech eh, mužů, ředitelů na schůzi v Lisabonu. Okay. Repet, sper că Takže já zkusím ještě po třetí, prosím, doufám, doufám, že nyní již běží anglické tlumočení. Já jsem skutečně velice ráda, že k této debatě nebo výměně názoru dneška, dneska došlo. Rovněž jsem velice ráda, že zde máme velice kvalitně zastoupenou genderovou, rov, genderovou rovnost. Máme zde muže i ženu mezi panelisty. Oba jste se s námi podělili o problémy, kterým čelíte ve vaší práci. Nejprve, jestli dovolíte, k těm novým nástrojům v boji proti trestním činům, proti kriminalitě. E, zmínili jste se o nových nástrojích v boji proti kyberkriminalitě, zmínili jste se o opatření spojení mezi veřejným a soukromým sektorem. To je sice dobré, ale podle mého názoru nedostačující. <clears throat> Máte promyšlené nějaké jiné nástroje, něco nového i v oblasti kyberkriminality. Dále eh, jsou to interní standardy a eh, jednotlivé záležitosti, které se týkají eh, zdraví Um, pracovní pravidla. Víte, já si myslím, že by bylo důležité mít nejenom pravidla, ale zároveň dostatečné, dostatečné nástroje. A pokud jde o genderovou rovnost, ještě než jste se o tom zmínili, tak já jsem si uvědomila, že tam skutečně nemáme na té fotce dostatečně zastoupenou genderovou rovnost. Já jsem člověkem, který vždycky bojoval za eh, rovnost pohlaví. Myslím si, že to sebou přináší přidanou hodnotu z antropologického hlediska prostě ženy mají určité vrozené vlastnosti a myslím si, že nic jim nebrání v tom, aby zastávali jakékoliv pozice, jakékoliv profese. A tato záležitost genderové rovnosti představuje další hodnoty, takže doufám, že ve vaší skupině bude více než jenom dvě ženy. A jsem ráda, že jste se zmínili i o tom, že chcete spolupracovat s výborem LIBE, protože to nám umožní poté informovat naše občany v našich eh, státech o tom, co se děje a mm, samozřejmě děkujeme za tento proevropský postoj. Pan Bony má slovo. Děkuji za slovo. Turami, evropskými agenturami je jasnější a že zde máte pro rok 2018 i do budoucna stanoveny určité priority. Domnívám se, že vše, o čem jste se zmínili, je důležité a souhlasím s tím, že i u nás v Libe. Zároveň ta prezentace multidimenziálních aktivit, opatření, eh, to je něco, co skutečně vítám. Velice komplexně jste se tomu oba dva věnovali. A nyní dovolte tři připomínky. Především na stranu agentury EMC DDA, se kterou jsem i v minulosti spolupracoval. První, holubší analýzu cirkulace drog těmito ilegálními kanály. Toto je nová záležitost. Musíme se snažit tento fenomén pochopit a zároveň jak proti němu bojovat. Druhá věc se týká otázky drog drogového problému argument pro uzavření hranic. Ne, prostě musíme mít dostatečné politiky, které by reagovaly na problematiku migrace, ale zároveň je důležité mít k dispozici určitou analýzu, protože toto je samozřejmě spojeno i s, veř- s otázkou veřejného zdraví, s tím, v jaké zdravotní kondici se tito lidé nachází. TEM, CDDA, jsou to nové psychoaktivní látky a systém časného varování. Kdybyste prosím mohli popsat, jak probíhají přípravy na tomto poli. Děkujeme, pane Bony, a, slovo má paní Head. Děkuji vám moc krát. Děkuji za velice dobrou prezentaci, přestože jste na ní neměli moc času. Já bych se chtěla zmínit o tom Darknetu, tak jako kolega pan Bony, protože také pracuji eh, hodně s otázkami drog takže eh, mohu se zmínit i eh, o otázkách genderové rovnosti, které jsou nesmírně důležité. Ale jak říkal pan Bony, tak nemůžeme s genderovou rovností eh, pracovat jen ve výboru FAM. Genderová rovnost patří do všech výborů už eh, se tím zabývám téměř 14 let a celou dobu bojuju za to, abychom integrovali otázky genderové rovnosti i do ostatních eh, výborů, zejména po zavedení Lisabonské smlouvy, eh, která upravuje legislativně rovnost mužů a žen. Otázky genderové rovnosti stoupaly a klesaly na žebříčku priorit, nicméně jsou v pozadí celé řady případů. Jak říkala kolegyně Grapíny, tak je třeba se se za, za, je, je třeba zajistit, aby na postech bylo více žen, jenomže ono to není zase tak jednoduché. Všechny ženy by chtěly, aby to tak bylo, ale dokud muži nevpustí ženy mezi sebe, tak je to velký problém. Takže opravdu musíme se eh, postarat o to, aby existovaly silnější požadavky na to, aby ženy zastávaly vyšší posty. A tím eh, myslím zejména eh, kvóty na vyšší posty, které považuji za velice důležité. Já se tedy ptám, vy jste hovořili o té statistice podle pohlaví eh, a chápu to správně, když říkáte, že eh, bychom se měli dívat na genderové statistiky eh, v těchto agenturách, protože tam si myslím, že je situace výborná. Thank you, Mrs. Head. Takže paní Langbeck bude první. Otázky prevence proti harassmentu, sexuálnímu harašení, jiným formám harašení a tak dále. My jsme již diskutovali o tomto tématu se všemi EU agenturami, tam právě můžeme spolupracovat. My jsme vlastně určitými orgány EU, máme nějaký rámec práce, tam jsou už eh, uplatňovány určitý určité eh, procedury, pravidla. Je to taková soft verze práce. Samozřejmě, že máme například eh, takzvané poradce v důvěrných záležitostech a tak dále. Víte, my samozřejmě jsme agenturou, která se snaží, aby jsme brali vážně genderové záležitosti. Naši poradci jsou neustále uh, přeškolování, aby došlo opravdu i k sdílení zkušeností, metod mezi jednotlivými poradci, v rozšíření kapacit nebo například otázky lidských zdrojů. My připravujeme interní dokument například e, o tom, že tam dochází k určité diskriminaci, o rovnováze mezi muži, ženami, abyste něco neudělali, řekněme, pod vlivem určitých stereotypů, aby k té diskriminaci nedocházelo právě pod vlivem těchto stereotypů, čili i nějaké hodnocení podle zásluh a tak dále. Ale děláme, co můžeme. A v této zprávě se můžete podívat konkrétněji na seznam všech aktivit, o kterých nyní podrobně hovořit nebudu. Pane Bony, vaše druhá otázka se týkala drogové problematiky mezi uprchlíky a migranty. 28.11. loňského roku, která organizovala setkání více než 50 zemí, se zúčastnilo tematických diskuzí o migraci i jiných věcech. A co to... Eh, pardon, v 11 hodin. morning, colleagues. Let's... Krásné dobré ráno, kolegové. Budeme pokračovat v naší dnešní schůzi a sice hlasováním. První bod, o kterém se hlasuje, to je zjednodušený postup Koordinátoři 11. ledna rozhodli, že co se týče mm, automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Portugalsku, na základě tzv. Prum Decision, protože komise mm, počítá s rozhodnutím o automatické výměně údajů a to by mělo teda jít ve zjednodušeném postupu a já dám hned slovo panu Korao, kdo byl který byl zpravodajem. Ano, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, velice rychle. Rada teď strděla zlepšení spolupráce mezi členskými státy. Jedná se o to, aby Portugalsko dostalo možnost také osobní údaje uchovávat eh, se eh, vozidel, která, z registru, který se získává na základě nákupu vozidel. Mm, korektně Portugalsko implementovala příslušná opatření z, kapitolu, z kapitoly 6. K tomu došlo v listopadu minulého roku kdy parlament zahájil konzultaci a mělo být vypracováno stanovisko. Bylo pouze v angličtině, proto bylo zvoleno zjednodušené řízení podle článku 51 řádu, ale myslím si, že budeme moci o tom hlasovat v plénu. Doufám, že parlament s touto zprávou bude souhlasit a že bude možno implementovat tuto síť. Bych navrhla, aby se tom hlasovalo bez pozměňovacích návrhů odsouhlasilo se to ano, nenamítali nikdo nic, bylo to tímto způsobem schváleno a teď přistupujeme k hlasování o zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států. A požádám pana zpravodaje, zda si přeje chopit se slova, pan Dalton. Já budu velice stručný. Chtěl jsem poděkovat všem stínovým zpravodajovům. Děkuji, že se všichni pohli směrem k, k kompromisu a myslím si, že se nám podařilo dospět k dobrému balíčku kompromisu. Děkuji všem a těším se na další spolupráci. Děkuji vám mnohokrát, pane Dátone. Takže zahajme hlasování. Nejprve 47, zahajuji hlasování. Elektronicky je snažší hlasovat, takže hlasujeme elektronicky, prosím. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 117. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Funguje to? Nebo máte nějaký problém? Sto osmnáct. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 119. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 121. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 122. Zahoj hlasování. Končí hlasování. Zamítnuto. Potom jdeme k pozměňovacímu návrhu 127. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 16. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 17 pro. 17 Pardon, zahajuje hlasování, ukončuji hlasování, zamítnuto. 134. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 135. Pro zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 136. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 18 pro. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno 137. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 138. Zahajuji. Ukončuji. Zamítnuto. 139. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 140. Zahajuji. Ukončuji. Přijato. 141, 142 a 143 jsou identické. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 144 a 145. Zahajuji hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 153. Zahoj. Ukončuji. Zamítnuto. 21. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 155. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Omlouvám se, pravý paní předsedkyně, zamítnuto. Dívala jsem se na další bod hlasování. Teď 166. Zahoj hlasování. Ano, měla jsem jít ke 167. Takže 166, 167. Máme tady o jednoho, jeden hlas EPP navíc. Dobře, opětovně zahajuji hlasování. 166 a 167. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Sto šedesát devět. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 11. Zahajuji hlasování. Ukončili hlasování. Přijato. 172. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 178. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 25. Zahajuji. Končuji. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 185. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 186. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 187. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 188. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 193. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 194. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 199 a 200 identické. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 201. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 202 a 203. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 204 a 205. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 206 a 207. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 208 a 209, identické, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 210, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 211, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 212. Zahajuji hlasování. Ukončí hlasování. Zamítnuto. A teď 213. Zahajuji hlasování. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. 214, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování, přijato. Kompromis 6b, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování, přijato. 6c, kompromis, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování, Přijato. Kompromis 6D, zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 234, Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 235, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 236. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 29. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 237, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. No, v tomto případě je to zamítnuto. Dvěstě to je lingvistické, takže o tom se nehlasuje. 239 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 240. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 241. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 243. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 30. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 244. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 245 zahájí hlasování, ukončuji hlasování. Přijato. 31 zahajuji hlasování, ukončuji. Přijato. 246 zahajuji hlasování, ukončuji hlasování Přijato. 247. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 254. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 38. Zahajuji hlasování. Ukončili hlasování. Přijato. 262 zahájí hlasování. Ukončili hlasování. Přijato. 263 a 264 identické zahájí hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 265 zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 39. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 266. Zahajuji. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 267. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 268. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací na 269. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 270. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zami, pardon, omlouvá se paní předsedkyně, přijato. 271, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 272. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 273. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 274 a 40 identické. Hlasujeme dohromady. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď jdeme ke kompromisu 7. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 282. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 283. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 284. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 285. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 286. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvěstě osmdesát osm zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 289. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 291. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 290. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 292 a 293 Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 294. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 295. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 296. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 297. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 298 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 300 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 301. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 302. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 303. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Bač 2. Stanovisko výboru pro rozpočet. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 306. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 309. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Budget 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Budget 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Budget 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Budget 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 310. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 311. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Budget 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 312. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 313. Zahajuji hlasování. První část. Ne. Hlasujeme o celém pozměňovacím návrhu 313. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 314 a budget 8 dohromady. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 315. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 316. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 319. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jdeme na úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Padesát sedm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sedm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sedmdesát. šest Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto. 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasování. Zamítnuto. 92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 99. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 100. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 101. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 102. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 103 a 104 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sto dvanáct. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 114. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 115 a 116 jsou identické. Hlasujeme o nich společně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o rozhodnutí zahájit vyjednávání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji zpravodaji. A nyní budeme hlasovat o eh, návrhu Evropské strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů. Chcete něco říct, paní Grapiny? Ne, jenom hlasovat, říká paní Grapiny. Takže budeme hlasovat nejprve o kompromisu 1. Zahajuji hlasování. Systému. Chcete něco říct, paní Grapiny? ne jenom hlasovat, říká paní Grapíny. Takže budeme hlasovat nejprve o kompromisu 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 2 na návrhu 14. 14. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17. Přijato. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji vám moc krát, kolegové. Děkuji vám za spolupráci. Okay, oof, we are ahead Mrs. Kudrytska is here, so we can continue. I will ask, uh, my dear colleagues. Milí kolegové, milé kolegyně, ráda bych vás požádala, ti, kteří chcete opustit eh, naši schůzi, abyste odešli ze sálu a ti, kteří chcete zůstat, prosím, abyste se posadili. Budeme pokračovat, protože zpravodajka je již mezi námi. Jde o výroční zprávu o ochraně finančních zájmů EU za rok 2016 a boj proti podvodům. Ráda bych vás poprosila, abyste zaujali svá místa. 27. července 2017 se Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF publikoval zprávu ohledně finančních zájmů EU za rok 2016 boj proti podvodům. Jsou tam opatření ze strany komise i členských států v boji proti podvodům a zároveň výsledky této zprávy. Výbor pro rozpočtové opatření. V letošním roce je to paní Kudrická, která je zpravodajkou pro stanovisko a představí nám návrh stanoviska rovnou Barbaře Kudrické tímto dávám slovo, ale ještě bych požádala, poprosila bych vás, abyste pokračovali. Takže děkuji vám. Takže Barbaro, prosím, dávám vám slovo předsedající. Toto je stanovisko k návrhu zprávy zpravodaje pana Žila Parňo z výboru 17. A já Věřím, že to bude velice dobrým příspěvkem k, ke konečnému usnesení a k debatě k tomuto velice důležitému tématu. Je zde několik bodů, které já jakožto zpravodajka považuji za vytvořit propojení mezi kompetencemi OLAFu, Eurojustu a EPPO úřadu tak, aby nedošlo k duplikaci jejich kompetováno ve směrnici PIV. Pokud je o kompetence EPPO, to je velice důležité jasně definovat, členské státy některé zatím nejsou ochotní poslanců Evropského parlamentu je zajistit tuto nezávislost. Právě proto bych byla ráda, aby Bohužel víme, že komise již nezveřejňuje výroční zprávu o korupci. Bylo nám řečeno, že jednou za dva roky tato zpráva bude vždycky zveřejněna. Podle mého názoru, pokud jde o monitorování eh, tohoto procesu, to není dostačující. Myslím si, že to vysílá špatný signál těm, kteří na nedostatečnou práci z naši, v naši, eh, našich aktivitách, například karuselové podvody, to znamená, eh, které překračují z pouselové eh, podvody, mohou pokračovat do nekonečna, tím se neustále podkopávají finanční zájmy EU přes hraniční podvody tohoto charakteru na stojí. Tím bych vám ráda poděkovala za pozornost. Děkujeme paní zpravodajko, děkujeme paní Kudrické a nyní paní paní či která, či která je stínovou zpravodajkou k tomuto té předsedkyně. Ráda bych poděkovala paní Kudrické za její a měla jsem možnost eh, sledovat práci na směrnici PIV. Myslím si, že je to skutečně zásadní prvek v boji proti podvodům, Eh, který má dopad na finanční zájmy Evropské unie. Myslím si, jsme udělali v tomto ohledu v nedávné době například různá vylepšení směrnice PIF a dále je to i ustavení Evropského orgánu, Evropského úřadu e o a zároveň máme k dispozici nařízení, která umožňují trestní způsob přeshraničního stíhání těchto podvodů, což podle mého názoru je opravdu obrovským vylepšením. Doufáme, že tyto nové nástroje eh, vstoupí v platnost co nejdříve. A ještě jednou je mi lidech členských států. Já skutečně doufám, že dojde k dalším jednáním a další členské státy se budou moci později připojit eh, k tomuto, k fungování tohoto úřadu a Ráda bych ještě jednou zdůraznila to, o čem se zmínila i paní Kudrická, OLAF, Eurojust a EPPO musí bojovat proti těmto podvodům, jež mají dopad na celou Evropskou unii. Obrovský díl úspěchů záleží na úzké spolupráci jednotlivých institucí a právě proto bychom se měli snažit maximalizovat hodnotu všech společných zdrojů a nástrojů, jež máme k dispozici já jsem přesvědčená o tom, že milí kolegové, budeme na tomto tématu spolupracovat velice úzce a já jsem se snažila přispět i předložením několika pozměňovacích návrhů a že tento text opravdu pomůže i našim kolegům ve výboru KON. A nyní paní Makovej. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem rovněž ráda, že máme k dispozici stanovisko paní zpravodajky. Já jsem eh, vždycky podporovala směrnici PIV a zároveň vytvoření úřadu EPPO eh, i práci na nařízení ohledně EPPO. Je velice důležité bojovat proti podvodům, to mm, bojovat proti daňovým únikům, proti karuselovým podvodům, proti podpropojenou, například s podvody v oblasti DPH. Právě proto je důležité, aby PIV směrnice pokrývala i tento typ podvodů. Vím, těch 10 milionů, to je podle mě velice vysoké prahové číslo. Já doufám, že komise drží života své postavení. Takže ještě jednou bych tím ráda poděkovala paní zpravodajce za odvedenou práci, pan Lopez. A o které jsme hovořili i minulé pondělí. Cecilie Malstrom na Libe výboru o tom hovořila, těch to například justiční spolupráce, ale zároveň že jsou zde obrovské částky, které unikají nejenom z daňových eh, systémů jednotlivých států, ale zároveň to má obrovský dopad na příležitosti mladé generace a zároveň, abychom překlenuli to prázdné místo v oblasti. Myslím si, že bychom se mohli poučit právě ze zprávy manévrovací pole které umožňuje daňové úniky, agresivní daňové plánování, vyhýbání se daňovým povinnostem, Věří zároveň posílenou spolupráci. Tení implementace této strategie a další prvky, které nás nebo které se nás na nás čekají. Například potom i ta účinnost, evidní nástroje, které umožní spolupráci orgánů činných trestním řízení na straně členských států, jakož i e, žalobců členských států